Diamo inizio alla nostra commissione. Zahájíme odpolední práci naší, našeho výboru a mám to potěšení přivítat mezi námi švédského ministra zemědělství a úřadujícího předsedu rady Eskila Erlandsona. Děkuji, Eskile, že jsi přišel dnes mezi nás aby se s námi vyměnil názory o programu práce švédského předsednictví. Dnes odpoledne máme tedy na programu vystoupení pana ministra, hned potom výměnu názoru, aby měl pan ministr možnost odpovědět na naše otázky a máme tedy na to hodinu času, takže drahý Eskile, máš slovo. Tack, herr ordförande. Herr ordförande, ärade ledamöter. Det är glädjande att... Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové poslanci. Je mě potěšením, že tady mohu být dnes s vámi a mohu vám představit priority švédského předsednictví v oblasti zemědělství a rybolovu. Eh, je to velice eh, zajímavá příležitost, eh, to, že mohu hovořit eh, zde před novým parlamentem. Já eh, mám vlastní zkušenost několika letov jako poslanec švédského parlamentu a eh, vím tak trochu, jaké to je, když člověk zahajuje mandát. A já si myslím, že ta první výměna názoru, že to může být taková vynikající vitaminová injekce, aby nám to dále šlo. My všichni počítáme s tím, že eh, můžeme eh, se pustit do našich eh, tří priorit. Eh, je to trvalé udržitelné zemědělství a rybolov, eh, globální eh, klima a samé také, také tedy pohoda a zdraví zvířat a také potravin. Jde o to, abychom zajistili zásobování potra, novinami pro eh, celý svět a dá se říct, že v roce 2050 nás bude na světě 9 miliard a příslušná organizace pro zemědělství eh, Spojených národů spolu s dalšími organizacemi se bude snažit eh, zajistit dostatek potravin pro naplnění tohoto cíle. Nejvyšším eh, orgánem FAO je vždy konference, to zase zažijeme, a poté proběhne vrcholné setkání o eh, globálním zásobování potravinami. Švédské předsednictví jménem EU bude tedy eh, prosazovat naše hlediska. A sice jde o to, aby všichni na celém světě dnes i do budoucna měli dostatečný přístup k potravinám. Eh, pokud se týče změn klimatu, tak tady zemědělství sehrává velkou roli a může výrazným způsobem ovlivnit rozsah těchto klimatických změn. A taky samozřejmě může eh, přizpůsobit lidstvo novým podmínkám a k tomu patří eh, dostupnost či nedostupnost vody, půdy, nemoce, epidemie a tak dále. Samozřejmě, že eh, sou, s ním souvisí trvale udržitelná výroba energie. V červenci eh, se odehrálo první setkání Rady pro zemědělství a rybolov za švédského předsednictví a my jsme tam debatovali, debat, eh, debatovali právě tato témata a samozřejmě budeme v tom pokračovat, čili zejména půjde o vztah zemědělství a klimatu. Půjde samozřejmě také o to, jakým způsobem snižovat emise, které produkuje evropské zemědělství. To eh, k tomu bude pozván také váš předseda Castro. Dále eh, na podzim proběhnou dvě klimatické konference ve Švédsku. První z nich se jmenuje Klima, pomlčka, inteligentní potraviny. A zde budeme debatovat o tom, co mohou dělat spotřebitelé i producenti potravin, aby eh, snížili závažnost dopadů klimatických změn. No a ta druhá konference se týká výzkumu, výzkumu problematiky, jak může přispět evropský venkov eh, k řešení klimatických problémů a půjde také o udržitelnou výrobu bioenergie. Francouzské předsednictví zahájilo debatu o budoucí zemědělské politice. Tato debata pohražovala za českého předsednictví. V říjnu proběhne politická debata o společné budoucí zemědělské politice a budeme přitom klást úraz zejména na rozvoj venkova. Samozřejmě také zde Eh, se budeme bavit o souvislostech eh, zemědělství versus eh, změna klimatu. My chceme pokračovat také v tom, o čem se debatuje v debatách z Doha a doufáme, že brzy Eh, dospějeme k závěru. Přitom budeme chtít, aby se nezvyšovala administrativní zátěž. A tady hovořím eh, zejména o potřebě zjednodušit celou agendu. Ono je jednoduché hovořit o zjednodušení, ale uskutečnit takové zjednodušení je daleko obtížnější. Chceme prostě zdůraznit to, jak důležité je to, aby Centrálním bodem této diskuse byl zemědělec. My chceme vykázet z myšlenky, jak konkrétně lze snížit eh, administrativní zátěž. Jak se lze postarat o to, aby v podnikatelském prostředí mohlo dojít ke zjednodušování pomocí tedy změn v administrativních požadavcích. Komise předložila svůj zjednodušovací návrh na základě 9 a 30 mm, eh, jednotlivých návrhů a s tímto procesem eh, bylo započato již na jednání rady v květnu. My tady nechceme se ztrácet v debatách o zakřívení okorech, ale jde nám skutečně o reálné zjednodušení agendy. Další otázka bude se týkat dopadu hospodářské a ekonomické a finanční krize. Jde především o to, abychom byli schopni vážně sledovat a zkoumat situaci na mléčném trhu. Eh, došlo k takovému poklesu cen, s jakým se před rokem ještě vůbec nepočítalo, něco takového nikoho nenapadlo. A je třeba říci, že komise na výzvu Evropské rady, předložila analýzu trhu s mlékem a já myslím, že do dneška je to prioritní otázka. My o tomto budeme dále debatovat a švédské předsednictví v souvislosti s tím předsunulo první debatu v radě už na příští týden budeme jednat o prodloužení intervenčního období. Je velice důležité, aby se zde pokud možno rychle dosáhlo rozhodnutí. My samozřejmě potřebujeme podporu z různých stran a mimo jiné také od parlamentu a my vítáme to, že se parlament rozhodl, že se touto problematikou bude zabývat v naléhavém urychleném postupu. A nyní opatření pro posílení flektu, to znamená e, udržitelné hospodaření s lesy. Komise k tomuto předložila návrh, který formuluje eh, povinnosti podniků, které obchodují s dřevěnými výrobky, které tyto výrobky uvádějí na trh. To se stalo v říjnu loňského roku. Je to důležitý návrh, který se týká více aktérů, ale ukázalo se, že tento návrh a jeho projednávání eh, trvá déle, než se očekávalo. My bychom chtěli v radě dosáhnout politické shody ještě do konce tohoto roku. A třetí priorita, jak jsem už řekl, to je pohoda zvířat a zdraví zvířat. Pohoda zvířat to je velice důležité a stejně tak důležité je zdraví lidí a důvěra spotřebitelů eh, v produkci potravin. My brzy eh, v říjnu uspořádáme konferenci k tomuto téma a já doufám, že také poslanci našeho parlamentu se aktivně zúčastní. Eh, my také budeme hovořit o zdravém chovu a zdravých eh, eh, zvířatech a to bude opět někdy v průběhu podzimu. Máme v současné době na stole řadu návrhů na ochranu zvířat a jedním z těchto návrhů je návrh komise na přepracování pravidel a zákonných eh, předpisů na ochranu zvířat používaných pro vědecké účely. V této oblasti chceme spolupracovat s parlamentem tak, eh, abychom prověřili, eh, zda by bylo možno dosáhnout společného stanoviska již velmi brzy, již tedy ve vzájemných poradách. My Eh, bychom už na podzim eh, se chtěli zabývat eh, de facto legislativní prací v, této, v tomto směru. No a dále v souvislosti s akčním plánem na ochranu zvířat a pohodu zvířat, tak tady máme společný akční plán s komisí, kde jde o společnou politiku zdraví zvířat. Snažíme se, abychom přispěli k formulaci návrhu komise, legislativního návrhu komise, který ovšem bude předložen až eh, počátkem roku 2010. Tato politika je nutná a je nutno ji aktualizovat tak, aby odpovídala novým hrozbám a nebezpečím pro zdraví lidu i dobytka. Zároveň ovšem nové předpisy by neměly vyvolávat další administrativní zátěž. To vše je důležité také v souvislosti s ehm, také v souvislosti ehm, s administrativním zátěží a my skutečně si nepřejeme tady to příliš přehánět. Eh, dále pokud se týče informací pro spotřebitele, eh, já doufám, že již na podzim bude dosaženo v radě shody a budeme pokračovat eh, v práci zahájené českým předsednictvím. Předsednictví by rádo dospělo k závěru v souvislosti se zprávou komise o hygienickém balíčku. No a dále pokud se podaří eh, to, aby Lisabonská smlouva vstoupila v platnost eh, již na podzim, pak eh, to bude mít důsledky. Lisabonská smlouva bude mít velký význam nejen pro přerozdělení kompetencí, tedy bude se dotýkat nových kompetencí, které dostanete vy jako Evropský parlament, Tady hovořím o metodě spolurozhodování. Čili toto jsou naše výhledy na tento podzim a já teď eh, budu rád naslouchat tomu, co byste mě chtěli doporučit vy pro tento podzim. Děkuji. Především děkuji, Eskele, za tuto tvou prezentaci. Tím jsme si udělali přehled eh, o práci švédského předsednictví, slyšeli jsme to přímo z tvých úst, z tvých úst jako předsedy. Zmínil se, se přímo o spolurozhodování a tím si potrhl zodpovědnost našeho výboru. Právě dnes, když jsme hovořili o mléku, tak jsme chtěli vyslat velmi silný signál a doufám, že Rada na to bude reagovat, když o tom budete diskutovat v následujících týdnech. Už zde máme několik řečníků a jako první Albert Dess. Děkuji vám, pane předsedo, pane předsedo rady. Já jsem velice rád, že je to skandinávská země, kdo nyní vede předsednictvím a já jsem s velkým zájmem naslouchal vašemu proslovu. Já bych se chtěl zastavit u nějakých z vašich bodů. Vy jste hovořil o bezpečnosti a kvalitě potravin. A já se ptám, zda v eh, této době, v době švenského předsednictví, se bude pokračovat v rozvíjení iniciativ, eh, které se týkají eh, klamání spotřebitelů, a to znamená přísnějších pravidel pro označování potravin, tak aby spotřebitel přesně věděl, co vlastně nakupuje. V souvislosti s potravinami jste hovořil také o celosvětovém zásobování potravinami a řekl jste, že všichni ve světě musí mít přístup k potravinám. Já v agrární politice pracuji už dlouhou dobu a musím říci, že v mnohých zemích třetího světa existují problémy, které si tyto země způsobují sami například eh, jich Afriky, oblast, eh, která byla kdysi sípkou eh, v regionu, tak v této oblasti panuje hlad, což je důsledek politiky tamnější diktatury. Toto je globální výzva, o které jste také hovořil. Také jste se zmínil o jednáních VTO, jako jednání z Doha, které je třeba dokončit. A otázka je, za jakých podmínek eh, dosáhnout závěru tohoto kola. Nemělo by to být na náklady a na úkor evropského zemědělství. Je třeba říci, že naše standardy v globálním obchodu, eh, když se že tato pravidla, tyto naše požadavky se musí dodržovat i ze strany těch, kteří chtějí dovážet do Evropy. Toto musíme žádat, aby tyto kvalitní standardy se respektovaly také v Brazílii, Argentině, Tajsku a nevím kde všude jinde. Prostě to je cesta, jak zachovat konkurenceschopnost evropských zemědělců. A poslední věc, Eh, velice mě potěšilo, kdyby se vám podařilo dosáhnout zjednodušení agrární politiky za vašeho předsednictví, kdybyste tedy výrazně pokračili. Eh, samozřejmě, že měření křivosti okurek eh, to už není aktuální téma, to už jsme zrušili a snad o tom už nebudeme muset diskutovat. Pak jste hovořil o něčem, co mnou otřáslo. otřáslo. Říkáte, že eh, prudce poklesla cena mléka a já jsem loni 12. Eh, března jasně řekl eh, paní komisařce, že její návrhy nepovedou k eh, lehkému a měkkému přistání, nýbrž že nás čeká brutální pád. Já jsem eh, s tím počítal už eh, v loňském roce, že to tak bude a skutečně to tak je. Děkuji, Alberte. Luis. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře a předsedo rady, chtěl bych eh, popřát Švédsku co nejvíce úspěchu při plnění úkolu, který stojí před vámi a já jsem přesvědčen, že vaše předsednictví bude úspěšné. Ukázali jste, že jste velmi schopní a že jste schopni vést eh, tuto unii. Dnes eh, stojíme před dlouhodobými a krátkodobými výzvami na politické úrovni. To krátkodobé hledisko, to, všechno dobře, to všichni velmi dobře známe. Právě prožíváme jednu, jednu z největších krizí, kterou zažil mlékárenský sektor v Evropě. Tato krize ohrožuje celou řadu regionů a celou řadu farem a proto by mě zajímalo, jak vy jako předsednictví, a už vám předem blahopřeji k tomu, že se zhostíte svého úkolu, určitě se ctí, ale zajímalo by mě, jaké iniciativy chcete rozvíjet, abyste stimulovali tento sektor a abyste dosáhli dohody s komisí ohledně přijetí dostatečných opatření, protože opatření, která byla přijata až dosud, jak všichni víme, nejsou dostačující. Zemědělský výbor tohoto parlamentu se zabýval otázkou másla, ale také otázkou síra. Samozřejmě nejen tímto vyřešíme problémy, jimž tento sektor čelí, ale je to otázka politická, která ukazuje náš závazek, naše angažovanost na řešení těchto otázek. Takže by mě zajímalo, co si o to myslí předsednictví, pokud jde o ty dlouhodobější výzvy. Přece jen eh, to není žádný příliš dlouhodobý horizont, eh, ale je vedena debata o budoucnosti společné zemědělské politiky. A Vy jste v jednom ze svém prvních prohlášení, v jednom ze svých prvních eh, vystoupení jako předseda rady jste řekl, že Švédsko je pro snižování podpor zemědělcům. Zatím jsme ještě tuto debatu nezahájili, zatím jsme ještě nezačali diskutovat o finančních výhledech, ale všichni velmi dobře víme, nakolik eh, byl snížen eh, evropský rozpočet a nakolik se zvýšil počet příjemců podpor v rámci společné zemědělské politiky, takže měli bychom použít eh, nová kritéria pro výpočet rozdělení pomoci, pro rozdělení pomoci mezi jednotlivé příjemce, protože víme, že stávající kritéria jsou velmi nespravedlivá, ale je třeba řešit také další otázky. Ale rozhodně nemůžeme omezit podporu zemědělství, protože Prožíváme krizi a toto není politické sdělení, které já bych mohl podpořit, takže opakuji, uklidněte nás. Ještě jednou vám přeji hodně štěstí ve výkonu vašeho předsednictví. James Nicholson, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já bych eh, se rád připojil k těm, kdo vás tady přivítali, pane ministře, a chci vám popřát všechno nejlepší v tomto těžkém období eh, ve vaší funkci, těžkém pro zemědělství. Je to velká zodpovědnost i pro tento výbor, takže doufám, že se vám podaří dosáhnout určité úrovně trvalé udržitelnosti také v libářství, protože s tím zápolíme už dlouhou dobu. Jedná. Já bych se chtěl držet dvou oblastí. Zcela určitě Určitě vítám tu skutečnost, že hovoříte o zjednodušování nařízení. V podstatě tomu říkáme byrokracie nadměrná. A to už eh, existuje dlouho a všichni se s tím nějak potýkají a každý říká, že chce odstranit nadměrnou eh, byrokratickou eh, zátěž pro zemědělství, ale kdykoliv eh, se navrhují způsoby, jak řešit problémy, tak se naopak vytváří více byrokracie, než kolik tam bylo předtím. Proto se vás ptám, jak chcete zařídit, abyste to dělal vy lépe než všichni před vámi. To je obrovská věc pro zemědělce v terénu, kteří už mají dost těch, eh, kteří jim překáží. Oni chtějí eh, vyrábět, starat se o svá zvířata a ne, aby prostě někdo od někud z univerzity jim říkal, jak řídit farmu, aniž by o tom měl potuchu. Já eh, já eh, jsem z toho velice rozčilený, protože to jsou dvě oblasti zodpovědnosti pro nás. Jedna je Brusel, tady také produkujeme eh, velkou byrokracii a jistě by se toho hodně dalo odstranit přímo tady, tak odtud bych začal. A druhá věc je na úrovni jednotlivých členských států, které potom implementují nařízení, která my tady schvalují a pak to eh, nedělají jednotně ve všech 27 členských státech. Takže teď jsou tady velké rozdíly v tom, jak to členské státy dělají. Takže ptám se, jak to chcete dělat lépe než všichni před vámi. Ale přeji vám všechno nejlepší a určitě s vámi budeme ochotně eh, spolupracovat. Druhá věc, kterou se tady zabýváme, je situace v mlékárenském sektoru. Už jste tady o tom hovořilo. Doufám, že se o tom bude jednat eh, ve Štrasburku za pár týdnů. A zcela určitě vítám to, že jste posunuli dopředu zasedání rady, protože je to naléhavé. Budoucnost mlékárenského průmyslu je velice klíčová pro budoucnost zemědělství jako takového protože mnoha farma, z farmy, mnoha hospodářství na tom závisí a konečně je to páteř celého odvětví a mnozí zemědělci mi říkají tam, odkud já přicházím, že zkrátka uvažují o tom, že vůbec eh, odejdou z toho o to odvětví a nevrátí se a nezačnou znovu. A to by znamenalo, že bychom odstranili spoustu zkušeností, které existují v zemědělství a konkrétně v mlékárenství. Například Například říkáme, že po roce 2014 se zruší, 13 se zruší eh, mléka, mléčné kvóty. A co to má nahradit? Můžete nám k tomu něco říci, jak budeme tu situaci řešit, když se odstraní eh, kvóty na mléko, bude kvůli tomu na to mlékárenské odvětví lépe? Jste proto, aby se navyšovaly zatím tyto kvonty až do roku 2014, aby z toho vzniklo to, to slavné měkké politické přiznání, o kterém všichni, přistání, o kterém všichni hovořili během health checku. A chci vám přece, při, Eh, připomenout, že to rozhodně nebylo měkké přistání, že to bylo pěkně tvrdé dopadení, eh, což by si nikdo nedovedl předtím představit a dopadlo by to ještě hůř. Ale eh, musíme mít alespoň nějakou představu o tom, co budeme dělat a musíme říci zemědělcům, co čekat. A nebo možná na tomto zasedání rady byste se měli vrátit k věcem od začátku a možná si prostě uvědomit, že věci zkrátka nejsou takové jako před několika lety je Možná, že bychom se měli znovu zabývat situací v mlékárenském průmyslu a zjistit, jak ve světle současné reality mlékárenského odvětví a měnícího se světového trhu, jak to lépe řešit. Děkuji. Martin Osling, a te. Martin Osling, prosím. Eh, pane předsedo rady, přeji vám do vaší práce všechno nejlepší. Eh, nastupujete do této funkce do tohoto úřadu eh, ve velmi těžkém okamžiku. Je to eh, krize velice speciální, eh, krize, za kterou si můžeme tak trošku sami. Hovořím tady o mléku. My už jsme v výboru o tom jednali dvakrát a naše, tedy odpovědi, které jsme dostali na naše otázky komise, nebyly příliš uspokojivé. Ehm, mám tady takový dojem dokonce, jako kdyby hm, tady byla snaha eh, prostě počkat, až ta krize pomine. Eh, I když eh, možná došlo k určité stabilizaci, ale je třeba jasně říci, že to není řešení krize, protože současná situace nezajišťuje zemědělcům dostatečné, dostatečné příjmy. Eh, měl, měl, zajímalo by mě, jestli eh, ty podpory, ty dotace exportu z vašeho hlediska jsou považovány za eh, dostatečné řešení. V podstatě si myslím, že tady jde jenom o vývoz této krize jinam. My od vás budeme očekávat iniciativu, že tedy něco se podnikne pro řešení této situace. Ale já bych se rád zmínil ještě k dalším tématům a to je genetika, genetické modifikace v zemědělství. Jak se k tomu, k tomu stavíte vy? Eh, hodláte pokračovat v dosavadní politice? Eh, já si myslím, že zejména u tématu dovozy že tady eh, de facto to není v pořádku, čili jak vy se stavíte k možnosti nulové tolerance nebo k možnosti stanovení mezních hodnot. Eh, další otázka. Eh, obnovíte debatu o směrnici o ochraně půd, to je velice sporná věc, ale mnoho ekologických organizací Eh, je tady aktivních. A poslední téma, hovořili jsme o světové výživě. To bude jistě do příštích let velké téma, ale já se domnívám, že je třeba eh, přistoupit také na ty eh, závěry, které tedy Světová zemědělská rada přijala, že je totiž je třeba se zabývat fungováním zemědělství, zemědělstvím také ve třetích zemích, v těch méně eh, rozvinutých zemích, eh, že totiž eh, země, které mají možnost rozvíjet vlastní zemědělství, aby se jim dostalo přiměřené podpory. Děkuji, Martine, paní Jegle. Děkuji, pane předsedu rady, pane ministře. Já jsem velmi ráda, že jste tady mezi námi a že jste nám představil své představy. Ale já bych se také chtěla zastavit u světové výživy. Myslím, že musíme být schopni říct vlastním zemědělcům, jak si to představujeme. Na jedné straně je třeba podpořovat rozvoj rozvojových zemí a na druhé straně eh, někdy, jako kdybychom sdělovali našim eh, zemědělcům, eh, že je naším úkolem uživit celý svět. Čili jak eh, vlastně dosáhnout toho, aby zemědělci v Evropské unie, kteří produkují draze a produkují vysokou kvalitu, aby také dostali za své produkty takovou cenu, jaká je přiměřená, aby byli schopni tedy Eh, jednak za přístupné ceny také prodávat. Eh, souvisí to také s rozpočtem. My jsme odsouhlasili stanovisko, které je velmi ambiciozní, s velmi vysokými finančními nároky, ale bylo to, nebo opírá se to o široký souhlas. My jsme tady vyslali eh, dobrý signál tímto našim zemědělcům. Já se vás tedy ptám v souvislosti toho, co řekl pan De Santos. Budete bojovat spolu s námi za tento zemědělský rozpočet? Eh, budete se snažit zabránit tomu, aby eh, tento zemědělský rozpočet byl používán jako pokladnice pro jiné zájmy. Já vás prosím, abyste s námi a na naší straně takto spolupracoval. Já eh, vám děkuji za váš eh, slib na dokončení příslušné směrnice. Vy už jste vlastně začali příslušné rozhovory a chcete v ní dále pokračovat. A za zemědělský výbor já vám mohu slíbit, eh, že už vlastně ten předchozí výbor eh, měl takovýto záměr dotáhnout práci na směrnici o pokusech na zvířatech do konce za vašeho předsednictví. Budeme se těšit na spolupráci. Děkuji. Grazie, ora Niculescu. Děkuji. Kolega Nikulesku má slovo. Děkuji, pane předseda. Pane předsedo rady, s velkým zájmem jsem sledoval váš příspěvek a chci se přidat k názorům svých kolegů a k jejich přáním, tedy k přáním vašeho úspěchu. Mám dvě otázky první části našeho zasedání český ministr zemědělství hovořil o práci českého předsednictví na otázce přímých plateb po roce 2013. Vím, že Švédsko nepřijalo za své závěry Brněnské rady. Já znám vaše stanovisko ohledně snižování objemu těchto dotací a zajímalo by mě, jakým způsobem švédské předsednictví přistoupí k těmto otázkám. Chcete zahájit dialog s členskými státy? A druhá otázka. Komisař Semeta vystoupil před rozpočtovým výborem a já jsem se dověděl, že navrhl, aby některé prostředky byly použity k tomu, aby se pokryl deficit ve výši 4,2 miliardy, které byly utvořeny nebo které vznikly v plánu obnovy. Takže mě by zajímalo, zda souhlasíte s tímto návrhem a zda ji budete i vy podporovat. Děkuji. Děkuji, Labia. Pane předsedo, i já vám děkuji za to, že jste přišel mezi nás a seznámil nás s obsahem programu švédského předsednictví. Slyšeli jsme od několika kolegů žádost o to, aby byla věnována pozornost mlékárenskému a sírařskému sektoru, který prochází velmi složitým obdobím. Ale myslím, že Švédsko tedy severská země, by se měla zaměřit i na jiné oblasti zemědělství. I ve středomorských zemích pozorujeme velké problémy, velké tržní problémy. Například se můžeme podívat na to, že výkupní ceny olivového oleje klesly o 50%, ale týká se to i jiných oblastí. Prostě celý sektor prožívá obrovskou krizi. Takže vyzývám předsednictví, aby věnovalo pozornost eh, nejen mléku, ale i jiným komoditám. A potom jedna specifická žádost. Vzhledem k tomu, že konkurenceschopná strategie evropského zemědělství je založena především na diferenciaci, na dosahování co nejvyšší kvality pro spotřebitele, co chceme dělat v oblasti označování, v oblasti politik označování, které jsou určitě důležité proto, abychom spotřebitelům poskytli důležité informace k tomu, aby mohl vybírat produkty na základě přesných informací a aby se mohl orientovat na komunitární výrobky. Děkuji, paní Harkin. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Já bych chtěla uvítat švédské předsednictví a jakožto poslankyně z Irska doufám, že opravdu eh, bude kladné hlasování v referendu v Jirsku a dojde k ratifikaci Lisabonské smlouvy a doufám, že v tomto výboru také se dočkáme významné změny eh, poté, kdy k tomu dojde. Chtěla bych se konkrétně zaměřit na tři věci. Mluvíte o potravinách pro všechny. To samozřejmě také znamená udržet výrobu potravin v Evropě a doufejme i na rodinných farmách. Také jste hovořil o eh, trhu a cenách mléka a jako mnozí ostatní jsem velice ráda, že jste posunul plánuli už na září dopředu zasedání rady, protože na posledním zasedání včera eh, s paní komisařkou jsme samozřejmě hovořili o problémech mlékárenského odvětví. Určitě všichni, kdo tady mluvili, zdůrazňovali, že je třeba jednat i hned. Ráda bych věděla tohle. Jsou tady vlastně dvě věci. Eh, jedná se o krátkodobá opatření, protože vlastně všude v Evropě jsou eh, zemědělci, kteří se zabývají produkcí mléka ohroženi tím, že by mohli úplně pravděpodobně zkrachovat. Někteří příště na konci roku nebo příští jaro už nepřežijí. Takže to je krátkodobá věc a pak je ale dlouhodobější. A mnozí už se na to ptali, takže já se tomu nebudu věnovat nějak zlouhavě, Ale je třeba se asi znovu podívat na celý systém na trhu a podívat se, co tady můžeme zavést, aby se zařídilo, že v, ve střednědobém a dlouhodobém výhledu se taková situace nezopakuje. Jistě některé věci jsou mimo naši kontrolu. Každopádně věci nefungují, jak by měly. Druhá věc. Vy jste také hovořili o závěrech kola z Doha a chtěla bych se připomnět, připo, připojit k těm předřečníkům, kteří řekli, že je třeba zajistit, že e, závěr, který e, že závěry nesmějí poškozovat e, Eh, zemědělství v Evropě. Hovoříte o pohodě zvířat a mě znepokojuje eh, doprava zvířat, protože já žiji na ostrově a je tam velký obchod s dobytkem. Eh, zvířata putují do Španělska, do dalších zemí a to je velice závažná věc a vždycky nám máme velké obavy, jak to s tím vypadá, ale vy jste ve svém projevu řekl, že chcete zjednodušit pravidla tak, aby se dali snadněji dodržovat používat. Proto bych ráda věděla, co konkrétně tím myslíte a jaké návrhy máte na mysli. Konečně pak ještě dvě věci. Chtěla bych ještě zopakovat to, co řekl eh, kolega James eh, Nicholson o simplifikace, zjednodušení. Neskuš z toho málem eh, nadávka. Já vás z toho neviním, ale chtěla bych opravdu vědět, co bude tentokrát jiné než kdykoliv předtím. A zda také bude nějaký pokrok v souvislosti se směrnicí o ochraně půdy. Děkuji. Děkuji. Kalinowski. E, děkuji mnohokrát, pane předseda. I já bych se chtěl připo... E, připojit k těm, kteří tedy vyjádřili přání všeho dobrého švédskému předsednictví v této těžké situaci, dlouhodobě těžké. Konkrétně se jedná i současné problémy trhu. Vy jste říkal, že hodně e, pozornosti a času věnujeme mlékařskému sektoru, kde je katastrofální situace. Chtěl bych se zeptat na jiné odvětví odvětví, které je pro zemědělce a nejenom pro ně stejně důležité. Jedná se o produkci e, obilovin, protože v současné době výkupní ceny zemědělců jsou 60 a 50 až 60 nižší, než e, byly ceny loni. Pokud si pamatují, takovéhle ceny jsme měli někdy před 15 lety, přičemž výrobní náklady mnohonásobně stouply. Tak bych se chtěl zeptat, e, co si počít s tímto odvětvím protože je to zjev, který se týká celé Evropské unie a podle našeho polského hodnocení je to situace, která eh, si vyžaduje naléhavé rozhodné akce tak, aby se Eh, využili všechny dostupné eh, instrumenty na trhu, aby se to situace, protože tak nízké ceny obilí, plodin, to vlastně eh, za 80 za pár měsíců povede k tomu, že zase dojde k dalšímu problému na trhu vepřovým masem. Tak jaké problémy tady, jak ty problémy chcete řešit a jak celou tu situaci, pane ministře, hodnotíte? Děkuji. Morvej. Děkuji. Já bych eh, vás chtěla upozornit na dramatickou a přímo tragickou situaci zemědělců, konkrétně rodinných hospodářství a drobných podniků v, nových členských státech a konkrétně v mé zemi, kterou je Maďarsko. Asi víte, že tito zemědělci v těchto státech jsou disproporčně a tragicky dotčeni finanční a ekonomickou krizí. A tito zemědělci potřebují mm, okamžité a efektivní kroky, aby eh, se nedostali do naprosté chudoby, aby nebyli nuceni přestat hospodařit a prodat eh, svoje pozemky. Tam, jaká je tedy situace? samozřejmě, že eh, mají historicky podložené nevýhody z doby, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Plus k tomu tady ještě zásadně nespravedlivá dohoda, na jejímž základě naši zemědělci dostávají jenom malý podíl dotací porovnání se zemědělci ve starých členských státech a přičemž vlastně by měli s nimi jim konkurovat. Já samozřejmě tady nechci říkat, že eh, eh, které členské státy jsou nějakým nepřítelem pro tyto drobné farmáře. Tím jsou samozřejmě multinárodnostní globální podniky a hypermarkety, jejich řetězce, které stlačují ceny dolů. Uh, a zemědělci také jsou nuceni nakupovat velice drahé zařízení, aby zůstali konkurenčně schopní, musí si brát velké bankovní úvěry, jsou eh, velice zadlužení. A eh, letos také byly mimořádně nepříznivé podmínky z hlediska počasí. Takže dnes stovky tisíc zemědělců zkrachují letos na podzim. A pokud budou nuceni prodat své pozemky, pak tyto stovky tisíc zemědělců se budou stěhovat z venkova do měst. A pak by na, najednou došlo k situaci, kdy ve středu Evropské unie by najednou existovala situace podobná chudým zemím z, třetího světa se všemi těmito lidmi, kteří by byli najednou nuceni změnit eh, životní styl, kteří by se zbavili, byli zbaveni svého způsobu života, byli by vykořeněni a nuceni přehovat se do měst, kdy tuto situaci je třeba naléhavě řešit a zabránit jí. Všichni říkají, že je naprosto beznadějné, Eh, řešit tuto situaci eh, disproporčních dotací před rokem 2013, jenomže něco se s tím dělat musí. Proto vás na to chci upozornit a ptám se na eh, váš názor, co dělat v souvislosti s rolníky v Maďarsku a v ostatních v souvislosti s novými členskými státy i jinými. Nevím, co by k tomu řekli moji kolegové. U nás každopádně ta situace je velice vyhrocená. Já jsem právnička zaměřená na lidská práva. Mě velice zajímá nová situace v OSN a v mnoha velkých neziskových organizacích. Týká se to suverenity, soběstačnosti potravin. To je trošku něco jiného než právo na potraviny. Zasazuje se to do kontextu lidských práv. Jak už říkali jiní eh, řečníci, plus k právu na potraviny, by to mělo být právo na výživné, zdravé potraviny kulturně eh, adekvátní, že bychom neměli být nuceni jíst něco, co se nám příčí a eh, že by se přitom měly využívat také produkty místních farmářů. Ti by se měli rozhodovat, co chtějí pěstovat, produkovat a jak to chtějí dělat. A toto eh, by se mělo pokládat za lidské právo. Určitě víte, pane Eh, ministře, že dnes v OSN je vyčleněn speciální zpravodaj na otázky práva na potraviny, proto navrhuji, abychom spolupracovali dohromady. Pak se chci ještě zmínit o nové koncepci, říká se tomu sociální cross-compliance plus eh, již stávajícím faktorům cross-compliance by se měla zavést ještě i tato koncepce. Znamenalo by to, že ti farmáři, kteří vytvářejí pracovní místa a udržují tato pracovní místa, by měli mít nárok na další e, dotace za to, že přispívají k řešení finanční a sociální krize a že vlastně přejímají částečně zodpovědnost za veřejné dobro a za to by vlastně měli dostávat veřejné finanční prostředky. Děkuji. Garcia Perez, madame Everboard. Paní Garcia Perez má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo rady, já se připoji ke kolegům, kteří vám přejí hodně štěstí ve vašem předsednictví. Ale především si přeji, aby úspěch vašeho předsednictví znamenal, že jsme schopni reagovat na současnou znepokojivou situaci v oblasti zemědělství a dobytkářství v Evropské unii. Takže právě proto podporuji kolegy, kteří vám přejí hodně úspěchů. Včera jsme diskutovali s paní komisařkou o tom, jaké problémy vidí tento výbor. Hlavním problémem je podle nás situace v mlékařském sektoru. A znovu opakujeme, že potřebujeme přijmout více komunitárních opatření, abychom čelili této krizi. Hovoříme o evropské krizi, která samozřejmě v každé zemi má určitá specifika, ale za evropské krize potřebujeme evropská opatření, nová opatření, protože současná opatření nejsou schopná vyřešit současnou situaci. Proto bych ráda věděla, jaké návrhy můžete předložit ze strany švédského předsednictví. A ještě jedna otázka. Jak eh, švédské předsednictví hodlá jednat eh, v takových otázkách, jaké jsou rozdíly v cenách. V současné době existují obrovské rozdíly mezi výkupními cenami pro producenty a koncovými cenami pro spotřebitele. To si myslím, že je otázka, která by nám jasně měla ukázat, že je nutno uplatnit eh, více opatření v této oblasti. A na závěr bych také ráda řekla, že jsem si vědoma toho, že víte, že Evropská unie je široká škála velmi rozlišných regionů a zemí. A v tomto obrovském uh, v této obrovské škále regionů jsou regiony, kde je dobytkářství a zemědělství zásadní. A právě tyto regiony teď velmi trpí a právě doufají, že opatření Evropské unie jim umožní mít budoucnost. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Plus k tomu, že bych rád podpořil to, co řekl pan eh, Nicholson o regulaci nebo deregulaci, chtěl bych zmínit čtyři body. Klimatické změny, eh, zdraví zvířat, biopaliva a GMO, geneticky modifikované organismy. Takže eh, klimatické změny, tady bychom měli zůstat nohama na zemi. Neměli bychom se nechávat unášet senzačními filmy, Eh, bez neúspěšných kandidátů na prezidenta. Měli bychom se zkrátka držet eh, čisté vědy. Mně je 60 a poprvé za celou svoji dospělo, dos, léta eh, jsem loni v zimě měřil 6 měsíců po sobě sně, sníh, který, a přitom mě, bylo, bylo ho tam spousta a přitom mě pořád všichni říkají, že je globální oteplování. Také bychom měli přestat pronásledovat CO2, to je vlastně eh, počátek života v, v ovzduší a my to potřebujeme na našich eh, farmách, abychom neměli problémy zase eh, s mm, pěstováním obilovin. Neměli bychom se honit za těmito problémy za peníze daňových poplatníků. Zdraví zvířat. Doufám, že se podíváte na to, co odvedly za práci členské státy ohledně určitých chorob, než začnete se zabývat příjmy. Chtěl bych vám připomenout, co se stalo ve Spojeném království v souvislosti se slinivkou a kulhavkou. V roce 67 jsme měli velkou epidemii a tvrdě jsme se naučili, jak to řešit. Ehm, měli jsme komisi, která říkala, je třeba střílet a eh, zahrabávat tato zvířata. V roce 2001 byla taká epidemie a tehdy už převzala věci ve své ruce Evropská unie a ta řekla, je třeba střílet a eh, pálit a vir, virus se eh, potom šířil kouřem a tam, kde členské státy odvedly dobrou práci, tak tam bychom se toho měli držet i my ostatní. Biopaliva. Já jsem byl natolik hloupý, že jsem si obstaral eh, grant z, eh, eh, z Evropské unie spolu s dalšími farmáři v naší oblasti. Stálo to spoustu peníze, protože pěstovat a, sch, a sklízet tyto plodiny, to je daleko více než ta energie. Stojí to daleko více, než když se potom použijí, takže bychom na to neměli mrhat eh, ornou půdou. A nakonec, eh, teď teprve zjišťujeme, co dělat s geneticky modifikovanými organismy. A v Evropská unie také stížila situaci nejenom s GMO, ale také s pesticidy. Přitom chceme vlastně, mluví, hovoříme o tom, že je třeba živit svět, tak bychom se neměli sami protiřečit. Paní Hokin. Øh, Pane předsedo, také já bych chtěla poblahopřát a popřát hodně štěstí našemu předsedovi rady úřadujícímu. Eh, já jsem z Dánska a musím říct, že my eh, k oblasti zemědělství máme přece poněkud jiný postoj k zemědělství, které je zaplavováno různými dotacemi a stejně to překonání této krize nepomáhá. My zelení se shodujeme alespoň na jedné věci a pravděpodobně tomu budete rozumět také. A sice, že my pravděpodobně nebudeme schopni vyřešit to, co hrozí EU tím, že provedeme renacionalizaci eh, zemědělství. Prostě náš eh, rozpočet eh, nemůže zvládnout všechno to, co se tady žádá. Prostě není možné, že by devět nových zemí dostávalo nyní stejné dotace Eh, jako ta patnáctka. Eh, to prostě nejsme schopni. A já doufám, že eh, také rada se bude počínat rozumně. Celá komise je, myslím, proti tomu, aby se tady renacionalizovalo zemědělství a jeho podpory. Čili Eh, není to příliš optimistické, ale snad se nám podaří ubránit se pokušení té renacionalizace celé zemědělské politiky a doufám, že se nám podaří udržet evropskou eh, zemědělskou politiku. Byla bych ráda, kdybyste na to odpověděl. it's for you. Eh, Pane předsedo, Rád bych vás upozornil na jednání o volném obchodu, která probíhají s Ukrajinou. Tato země má obrovský zemědělský potenciál, který zatím ještě není využit. Jsou zde zemědělci z Evropské unie, kteří se v čím dál větším počtu přesouvají právě tam. Dohoda o volném obchodu, která by zcela otevřela obchod mezi Evropskou unii a Ukrajinou, by měl velký vliv na obchod v Evropské unii, protože na Ukrajině existuje regulace nebo pravidla, která jsou úplně jiná než ta, která používáme v Evropské unii. Bylo by to velmi výhodné, například v oblasti obilnářství, protože právě tam jsou některé základní náklady velmi nízké, protože mají dvojí systém nákladů, pokud jde o energie, ale i například eh, hnojiva jsou mnohem levnější a to přináší obrovské výhody při produkci obilovin Ono to tež platí i pro chov dobytka, protože zde nejsou žádná opatření, žádná pravidla na ochranu zvířat, na ochranu životního prostředí na Ukrajině v porovnání s tím, co existuje v Evropské unii. A Některé země Evropské unie, například Maďarsko, mají hranici s Ukrajinou. Pokud bude uzavřena dohoda o volném obchodu s Ukrajinou, Neměli bychom se také v Ukrajině snažit eh, zaručit eh, nějaká pravidla na ochranu pohody zvířat a jiných pravidel, protože pokud něco takového neuděláme, tak celá řada například maďarských zemědělců se přesune právě na Ukrajinu a budou pokračovat ve stejné aktivitě, kterou vyvíjeli v Evropské unii, ale za mnohem levnějších podmínek. A to já bych nechtěl dovolit. Děkuji. Prego. marcu bieżącego roku Parlament v tomto roce Evropský parlament schválil stanovisko ohledně bezplatné distribuce potravin pro nejchudší obyvatele Evropské unie, protože pod sociálním minimem je mnoho milionů osob. Zdálo se, že to bude signál pro radu, aby zahájila práci na novelizaci současných předpisů. České předsednictví to neudělalo, tak se ptám, zda se toho chopí švédské předsednictví. Mm. Máme tady nadprodukce, přitom, jak už jsem říkal, v této bohaté Evropě je velice mnoho lidí, kteří žijí pod eh, úrovní eh, sociálního minima. Za druhé, jak sladit otázku dalšího otevírání trhu, o čemž hovořil už můj maďarský kolega, s tím, co se vyjednává na úrovni VTO, přičemž jak to dělat tak, aby se zachovala konkurenční schopnost evropských zemědělců. Ptám se, zda se bude více doplácet k příjmům v budoucnosti, protože jinak prostě dochá- bude docházet k úpadkům a dojde potom k podstatné koncentraci půdy. Slučování půdy. A jaká je tedy budoucnost? Uh, v jakém směru se má jít, jaký má být model zemědělství, aby se udržel evropský model zemědělství. My se tady chlubíme, říkáme, že to je velice podstatná zásadní hodnota. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo já vám také chtěl popřát hodně štěstí do vašeho úřadu. Eh, já jsem eh, se zájemem sledoval, co jste říkal. Eh, s mnohým jsem souhlasil a mám tři doplňující otázky. Za prvé těší mě, že chcete pokračovat v debyrokratizaci. Mně to připadá také jako důležité pro Evropskou unii a pro její vnímání ze strany občanů. E, konkrétně e, dělá mi starosti to, že e, nebo myslíte si, že by otázka ochrany půdy se měla řešit na evropské úrovni, nebo spíše bychom měli takovéto věci, kterými se zabývá nebo chce zabývat směrnice o ochraně půdy, možná raději přenechat národní úrovni. Druhá doplňující otázka. Potěšilo mě, že spojujete eh, zemědělství s výzvou klimatických změn eh, v pozitivním smyslu, eh, poněvadž mě rozčiluje, Eh, když eh, zemědělci jsou neustále eh, jaksi zobrazování, co by negativní účastníci v této hře. Jakou roli ve vašich představách hraje obnovitelná energie? Protože já si myslím, že Eh, nejsou naši zemědělci v tomto smyslu dostatečně oceňováním, eh, nemají dostatečnou prestiž, když třeba pěstují eh, biopaliva a tak dále. Třetí doplňující otázka. Hodně jsme debatovali o krizi na mléčném trhu. Dnes dopoledne jsme si vyslechli zprávu o situaci eh, s masným průmyslem, v masném průmyslu v Evropě a i tady se eh, dá hovořit o krizové situaci. Mě na jedné straně potěšilo to, že v této souvislosti se hovoříte, a vy jste také hovořil o eh, zdraví zvířat a podobně. A teď otázka, jak chcete zajistit to, aby vysoké standardy chovu nevedly ke zvyšování nákladů pro naše zemědělce. Eh, oni totiž eh, fungují také na světovém trhu a je tady vždycky nebezpečí, že eh, prostě ty investice, které musí dělat, se jim nevrátí za tržní ceny. Děkuji. Mato Hadrover, and we conclude. Eh, noi così abbiamo chiuso Mato Handrover a tím uzavřeme. Děkuji. Pane předsedo, pane ministře, na zasedání výboru jsme hodně hovořili o Světové obchodní organizaci a připadá nám to nevyhnutelné. I vy, pane ministře, jste se o VTO zmínil a řekl jste, že chcete, aby se uzavřela probíhající jednání z VTO. V případě, komunitárních eh, producentů banánů tato jednání byla uzavřena už několikrát s tím, že byla poškozena, že byly poškozeny zájmy evropských producentů. Vypadá to tak, že klesají cla, a to jak pokud jde o množství, tak pokud jde o lhuty. Mě by zajímalo, jaké je stanovisko švédského předsednictví k této bitvě, k této banánové bitvě. A na druhé straně bych se také rád zeptal na jednu věc. Jsem si plně vědom výzev, eh, které před vámi stojí, pokud jde o zemědělství jako celek. Včera jsem to říkal paní komisařce a dnes to říkám i vám, pane ministře. Já věřím, že jedna z těchto výzev spočívá v tom, že musíme zaručit budoucnost komunitární produkce banánů, z níž žije celá řada rodin. Děkuji. Děkuji, drahý Eskile. Byla zde celá řada vystoupení a otázek, takže teď ti dám možnost odpovědět a ještě jednou hodně štěstí pro tvé předsednictví. Eskile, máš slovo. Tak er alla. Děkuji, Paolo. A já bych chtěl poděkovat vám všem. Já si velice vážím otázek, které jste vznesli a samozřejmě také komentářů, které jste mi adresovali. Já se pokusím na všechno odpovědět. Tak eh, u některých otázek budu potřebovat trošku více času a u jiných se pokusím být stručný, neboť času se nám nedostává. Otázka označování. K tomu bych chtěl konstatovat několik věcí. Pro mě je důležité, ale opravdu velmi důležité to, aby spotřebitel nebyl klamán. Například nesmí být klamán, co se týče původu produktu či zboží. Tam skutečně ho nesmíme mást. Na druhé straně ovšem je třeba zvážit a konstatovat to, že už teď máme určitá pravidla, co se týče označování původu potravin. Například u masa, čerstvého ovoce a zeleniny už teď máme pravidla. A je třeba si také uvědomit to, že mnoho potravin dneska jsou potraviny směsné, smíšené z různých surovin a to ještě dále komplikuje tuto otázku. V radě eh, musím konstatovat, že k tomuto existuje řada eh, různých názorů. A proto je třeba o tom dále diskutovat, chceme-li postoupit v této otázce dál. Dále tady zazněla konkrétní otázka týkající se označování a sice sice sír. Eh, já si myslím, že v této oblasti eh, snad ani nepotřebujeme nová pravidla. Spíše by producenti měli označovat tím, co je v tom síru obsaženo. To znamená prostě běžné etikety. A my totiž jako politici chceme snižovat administrativní zátěž a z tohoto důvodu je třeba pokusit se spoléhat také na princip dobrovolnosti. A pak je tady další věc, která mě velmi zajímá, a to je následující otázka. Jak zabezpečit potraviny pro všechny lidi na naší zemi. Je jistě dobré, že FAO, tedy agentura OSN, konstatovala, že je třeba do zemědělství investovat více, tak, aby celosvětově se zvýšila produkce potravin. Takovéto debaty skutečně se vedly a vedou. A já také se radostí konstatuji, že přibývá zemí, které svou rozvojovou pomoc přizpůsobují těmto potřebám, tak jak je celosvětově formuluje OSN. A dále je třeba posílit regionální obchod, tak aby potraviny byly dostupny všem. A k tomu jedna osobní poznámka, dovolíte-li. Aby bylo možno obchodovat s potravinami, tak je třeba, aby lidé měli přístup eh, k zemi, k půdě, aby mohli obhospodařovat. Čili ono to tak to není eh, všude ve světě. Také prostě pro ženy musí být zajištěn tento přístup a ne všude na světě to tak je. Prostě je možné to takto udělat, je nutné to takto udělat, aby potenciální eh, zemědělci i chudí lidé dostali třeba to zrno, aby si mohli hospodařit kus té země a vyprodukovat potraviny. A nyní ke Světové obchodní organizaci. Jelikož eh, Evropská unie eh, svou společnou zemědělskou politiku eh, reformuje vlastně už od začátku 90. let, tak díky tomu Mm, je nyní v poměrně příznivé vyjednávací pozici. Kromě toho komise včas dostala mandát od rady a podařilo se komisi tento mandát také poměrně šikovným způsobem řídit a využívat. Podle mého názoru je důležité, aby byla uzavřena jednání z Doha, poněvadž eh, celý svět eh, uvázl v hluboké hospodářské krizi. Eh, například zasedání G20 v Londýně nedávno konstatovalo, že závěry z Doha by mohly podpořit světové hospodářství. 100 50 miliard dolarů ročně a možná i víc by takto mohlo být mobilizováno. A toto je velmi velká částka a když ji rozdělíme, tak to bude znamenat zhruba 165 eur na evropskou domácnost za rok. A to skutečně je hodně pro svět, který je v krizi. Proto je tak důležité, aby tato jednání dospěla ke konci. A nyní k otázce zjednodušení. Konstatuji, že všichni kolegové v radě považují práci na zjednodušování administrativní agendy za prioritu. A nyní konstatuji, že vy se k tomu stavíte stejně. A to mne, jakožto úřadujícího předsedu rady, vede k tomu, abychom tuto otázku aktualizovali. Tak, aby podniky, aby zemědělci ve své každodenní práci pocítili, že takovéto politické rozhodnutí opravdu je cítit, opravdu něco znamená. Prostě musí to být znát v každodenním životě zemědělců. A aby to tak mohlo být, tak my jako politici musíme mít k tomu vůli, tu už máme, ale musíme mít také sílu k tomu, abychom eh, to někam dovedli. A to znamená, že se musíme vzdát pokušení eh, vymýšlet další pravidla, která stěžují život. Já musím přiznat, že já ten sklon mám tu a tam taky. Zcela konkrétně, já už jsem úvodem řekl, že existují návrhy na a 30 různých zjednodušení. Toto předložila a Rada komisi eh, v dubnu či květnu letošního roku. A komise o tom chce zpracovat zprávu. A mělo by se to odehrát na zasedání rady v listopadu. A podle mého názoru toto je zcela prioritní otázka. A nyní eh, dovolte, aby se zabýval tím velkým balíkem společné zemědělské politiky a její budoucnosti. V této souvislosti jsem chtěl také poukázat na krizi na mléčném trhu tomu bych rád konstatoval, že debata o budoucnosti společné zemědělské politiky byla zahájena již za francouzského předsednictví, zatímco za předsednictví českého tato debata pokračovala. My jsme eh, naplánovali další debatu, která ukáže směr vývoje společné zemědělské politiky na říjen. A budeme se soustředovat na hlavní výzvy, jako je klima, energetika, mléko a mléčná krize. My doufáme, že debaty, které takto povedeme, ale to už de facto takto dělali francouzi i Češi, že tyto debaty budou cenným příspěvkem ke zprávě komise, jež bude předložena v příštím roce. A já chci, aby všem bylo jasné, že já jsem pro budoucnost společné zemědělské politiky a jsem přesvědčen, že je důležité, abychom takovouto společnou zemědělskou politiku měli. A já myslím, že mnoho důvodů pro to už tady zaznělo. Já myslím, že by bylo naprosto nevhodné pro zemědělce v Evropě, kdybychom přistoupili k opětné renacionalizaci. Nyní k rozpočtu. Zde bych chtěl poznamenat, že v současné době v radě existuje velmi široká většina eh, která je pro opatření, pro přijetí opatření v rámci současného rozpočtu, jejichž pomocí by byla podpořena evropská produkce, produkce mléka. A eh, musím říct, že eh, jednáme o všech aspektech těchto otázek. Všechny příspěvky členských zemí je třeba proskoumat velice důkladně a všichni dostanou příležitost eh, se důkladně vyjádřit. Za švédskou stranu konstatuji, a prosím to mi věřte, že já věřím na evropské zemědělství a chci pro ně pracovat. Rozpočet, který máme k uskutečňování eh, těchto záměrů, je podle mého názoru naprosto dostatečný a vystačí nám na veškerá opatření, která by mohla se prokázat jako nezbytná, zejména eh, tváří v tvář situaci na mlečném trhu. Švédsko hodlá předložit svá stanoviska eh, k rozpočtové politice a politice týkající se společné zemědělské politiky a to bude na základě předložené zprávy komise. Nicméně musíme se vyrovnat se současnou krizí a to s tím rozpočtem a s těmi opatřeními, které nyní máme v ruce. A tím eh, bych se chtěl dostat k opatřením, která již přijata byla. A zde máme také konkrétní návrhy, které jsou předloženy do rady. Například, nakolik Evropská unie by měla eh, obnovit eh, podporu vývozu. Já musím říct, že eh, toto se mně příliš nelíbí, protože tím se ubírají příležitosti zemědělcům v chudších zemích. Oni de facto musí produkovat a budovat své vlastní hospodářství a stát se o vlastní blahobyt vlastními silami. Komise, jak jistě víte, předložila návrh. A sice, aby intervence byly prodlouženy ještě o další období. Během zasedání Rady v říjnu k tomu bude přijato rozhodnutí, ale e, něco už tedy platí. Kromě toho tady máme ještě návrh o přímých platbách pro zemědělce a e, ty by měly být vyplaceny již 16. října, tak, aby bylo možné e, v tom nejpostiženějším sektoru přistoupit okamžitě k naplňování opatření. A v této souvislosti chci ještě poznamenat toto. Komise zcela jasně prohlásila, že úřady dohlížející na dodržování pravidel hospodářské soutěže v jednotlivých zemích budou vyzvány, aby se zaměřili na přeskum poklesu cen mléka. V té souvislosti, eh, jestli koreguluje, koreluje pokles výkupních cen a pokles spotřebitelských cen za mléko. E, třeba ve Švédsku víme, že e, výkupní ceny poklesly o třetinu, zatímco spotřebitelské pouze o 2%. Čili úřady pro hospodářskou soutěž v jednotlivých členských zemích e, se tím musí zabývat a musí navrhnout a zvážit vhodná opatření. Několik poslanců se ptalo na systém QUO. tedy k přijetí eh, rozhodnutí o kvótách a o jejich možném zrušení. Já bych tady chtěl odkázat na stanovisko Evropské rady eh, z letošního léta. Rada EU řekla, že závěry vyplývající z přeskumu dosud platí. A to mě těší. Já jsem rád, že přitom zůstalo, protože dnes už máme kvóty a tyto kvóty nenarostly. A přesto, přesto jsme zaznamenali prudký pokles výrobních cen. Takže k čemu máme kvóty? Ty skutečně nepomohly evropským lékařům. Čili proto jsme je ale zaváděli. Proto tedy šéfové vlád konstatovali, že je třeba se držet výsledků přeskumu. Existují rozdílné úrovně podpory pro zemědělské farmáře, eh, evropské farmáře, promiňte. V různých eh, zemích a eh, jsou stanoveny v jednotlivých přístupových smlouvách a tak dále. Po roce 2013, a to je můj osobní názor, by tato úprava zemědělských podpor měla eh, skončit a eh, další tedy výplaty podpor eh, by měly být pro všechny stejné. Prostě není možné v jedné Evropské unii mít dva systémy zemědělských dotací. No a dále ke geneticky modifikovaným organismů. To je velmi komplexní otázka a v této otázce ve všech institucích EU proběhly podrobné debaty a debatovalo se o tom také s našimi obchodními partnery. A já bych tady chtěl rozlišovat mezi dvěma věcmi. Na jedné straně je to pěstování geneticky modifikovaných kultur a na druhé straně jsou to geneticky modifikované rostliny eh, v potravinách a krmivech. Pokud se týče pěstování eh, geneticky modifikovaných eh, rostlin, tak to není moje kompetence, za to může minister pro životní prostředí, ale GMO v potravinách a v krmivech, tak to spadá do mé kompetence. A musím říct, že o této otázce debatovalo už francouzské předsednictví a ministři životního prostředí k tomu přijali závěry. Zhodli se na tom, že principy, které existují a jsou zakotveny v evropské legislativě, a jsou to podle mých informací Eh, principy, které jsou nejpřísnější na celém světě. Ale máme tady problémy, které je třeba řešit. A sice, jak tuto legislativu, kterou jsme přijali, používat a prosazovat. Podle mého názoru je důležité, abychom se sjednotili na tom, že každé rozhodnutí je třeba vědecky podepří, vědecky ověřit. A komise se zavázala, že všechny tyto aspekty přeskoumá a podá radě zprávu. Eh, očekáváme, že tato zpráva bude k dispozici 7. září, čili příští pondělí. No a eh, já myslím, že to vyvolá potom dlouhé debaty, poněvadž v této problematice existují velké rozdíly v názorech. Já eh, doufám, že komise předloží návrhy, poněvadž eh, nějak to řešit musíme. No a pak tady zazněly obecné otázky, které, které bych chtěl krátce zodpovědět. Olivový olej. Já eh, konstatuji, že situace eh, je, eh, je prostě taková, jakou ji známe a komise podporuje soukromé skladování zásob tak, aby došlo ke stabilizaci trhu. Totež mohu říci v souvislosti s trhem obilnin tady dochází k výtihům nahoru i dolů. A komise chce se nasazovat na to, aby dosáhla stabilizace trhu. A to je kompetence komise, nikoli rady. Pokud se týče převozů zvířat, zde čekáme na zprávu komise. Zatím nejsem schopen říct, kdy přesně bude tato zpráva předložena, to nám musí říct komise. Já vím, že na takovémto návrhu se pracuje a pokud by byl předložen ještě za švédského předsednictví, pak se samozřejmě touto problematikou budeme v radě zabývat ale to je vlastně jenom takové obecné konstatování, protože vzhledem k tomu, že jsme tu zprávu ještě nedostali, tak to nejspíš nestačíme dopracovat za švédského předsednictví. Dále eh, potravinová podpora pro potřebné. Lze konstatovat, že v současné době eh, v radě tento návrh nikdo nepodporuje. Pokud by komise předložila přepracovaný návrh, pak tedy rada, a to znamená také já osobně, se postará o to, aby veškeré aspekty této otázky byly přeskoumány a vyslechneme si názory všech členských zemí, ale v současné době je tato otázka zablokovaná. A nyní k Ukrajině. Podle mého názoru obchod vede k blahobytu. Já pocházím ze země, která obchoduje velice mnoho. A obchodem jsme se stali ze země chudé zemí bohatou. A to pro mě znamená, že obchod vytváří blahobyt a bohatství a také dobré předpoklady pro zemědělství. Ale jak už jsem řekl, já také věřím na zemědělce v EU. Máme technologicky vyspělou produkci, máme v Unii šikovné zemědělce, máme produkty, které spotřebitelé chtějí. Samozřejmě, že na to všechno je třeba eh, brát zřetel, pokud bychom se měli dohodnout s Ukrajinou. Čili to jsou ty otázky ochrany půdy a tak dále, tak jak to děláme u standardních obchodních smluv. Nyní k otázkám ochrany zvířat. Tak eh, tady je, to jsou otázky, které se pokládají z různých aspektů a jsou to otázky pro mě důležité. Důležité jsou samozřejmě také pro občany EU, pro spotřebitele. A já konstatuji, že parlament velmi často dochází k názoru, že otázky ochrany zvířat jsou velmi důležité a to stanovisek parlamentu. Eh, u různých legislativních aktů, které se zde projednávají. Jako švédský ministr se domnívám, že eh, vysoké požadavky na ochranu zvířat, které v Evropě platí, jsou pozitivní a skutečně na ně můžeme být hrdí a našim zemědělcům, celému našemu zemědělství, to propůjčuje určitou legitimitu a také konkurenční výhodu. Jak už jsem mnohokrát řekl a ještě jednou to zopakuji, já jakožto kdysi mladý farmář Eh, prostě vím, že když jsou svině spokojené a zdravé, tak rychleji přibírají na váze. Je to problematika, která se týká více partnerů. Týká se to oblasti AKT, týká se to evropských producentů, Eh, třeba když si vezmeme systém dovozu banánů, to byl spor, který trval snad 15 let na půdě VTO. A eh, to, co se tedy, tak jak to bylo uspořádáno, tak to nebylo slučitelné s pravidly VTO. A prostě není možné takto dlouho vést spory. VTO se podílela na utváření pravidel pro obchod. My jsme se na tom podíleli a proto bychom měli ta pravidla dodržovat. A tím, Paolo, a všem vám, dámy a pánové poslanci, bych chtěl srdečně poděkovat. Mě velice potěšilo toto odpoledne a doufám, že naše vynikající vztahy budeme v nich pokračovat. Děkuji, Eskile. Můžeme říci ode dneška, že spolurozhodování už v podstatě funguje. Už eh, parlament a rada pracují společně. Výborně, děkuji. Teď eh, si dáme minutovou přestávku, abychom se rozloučili s panem ministrem a potom hned budeme pokračovat v programu naší dnešní schůze. A děkujeme Eskilovi za to, že nám věnoval dnes odpoledne svůj čas.